jeweils Minuten. Ja. Sollen wir denen sagen, dass wir anfangen, dass wir, ja hier 16, 20 Minuten. Präsidentin! Přichází paní předsedající. Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré ráno a zahajuji zasedání. Jako první bod pořadu jednání nás čeká společná rozprava o finančních nástrojích. Máme k tomuto tématu hned několik zpráv. Za prvé doporučení pro druhé čtení od pana Görence, dále eh, finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, dále je to doporučení pro druhé čtení od paní Lochbieler a paní Gálové, nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě. Dále nás čeká doporučení pro druhé čtení od pana Michela, finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. A dále jde o doporučení pro druhé čtení od pana Šolce, zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Nejdříve dostanou slovo všichni zpravodajové. Jako první promluví pan Garant 4 minuty. No, Návrh nařízení, kterým se eh, zavádějí doprovodná opatření pro země AKT v sektoru eh, banánů, eh, dnes vstupuje do druhého čtení. Připomenu, že v prvním čtení jsme žádali co možná maximální opatření ve prospěch zemí AKT, které vyvážejí banány. Jejich situace hrozí zhoršením, pokud vstoupí ve VTO dohoda respektive až vstoupí dohoda ve VTO v platnost um, s, s USA a s producenty v Latinské Americe, která bude řešit eh, cla na banány. Dovozní cla na banány, jak s ním počítá tato dohoda, se budou postupně snižovat ze 176 euro na tonu na 114 euro na tonu do roku 2017. Oproti tomu eh, banány dovážené ze zemí AKT budou mít i nadále eh, volný vstup, eh, tedy bezcelní vstup na trh EU. Jejich situace se ovšem stane méně příznivou poté, co vstoupí v platnost obchodní dohoda a proto tyto země začaly jednat s EU o doprovných opatřeních pro trh z banány, tedy BAM. Eh, Naš, náš výbor, za něž jsem zpravodajem, eh, v prvním čtení navrhl tato zlepšení oproti původnímu návrhu. Mimo jiné k něm patří to, aby se eh, zdůraznilo vymecování chudoby a zlepšení životních podmínek, jakožto hlavní cíle těch doporučovaných opatření. Za druhé, aby drobní pěstitele a malé podniky byli považováni za hlavní příjemce těchto opatření. Za třetí, aby nařízení věnovalo zvláštní pozornost aspektům souvisejícím s životním prostředím, zdravím a pracovně právními normami. E, dále e, zavedení e, kritérií pro transparentnost pro využívání prostředků a dále dohoda o předběžném vyhodnocení, které by mělo proběhnout 18 měsíců před vypršením celého programu. Doplňme, že parlament a rada se dobili dohody ohledně financování doprovodných opatření pro léta 2010 až 2011. Eh, veškerý, tyto, veškerý ty, tento postup eh, výrazně do značné míry odpovídá očekáním zemí AKT. Jsou zde ovšem ještě body, které se týkají horizontálních aspektů a, a aktů eh, v přenesené pravomoci. Je to podle článku 290 smlouvy, Lisabonské smlouvy, který je, tento článek se potvrzuje naš postoj, naše požadavky. Jde o strategické rozhodnutí přijímané komisí v oblasti financování vnějších eh, akcí, vnější činnosti. Eh, Rada do posud odmítá parlamentu roli, která mu přísluší v souvislosti eh, s fungováním tohoto finančního nástroje. Aby to bylo jasné, a to bych rád opravdu zdůraznil, my odmítáme Eh, aby se toto stále opakovalo. Eh, protože naše kroky v rozvojové oblasti prostě se promítají do každodenního života lidí. Eh, v našem výboru jsme valnou většinou hlasovali pro text, který vám nyní předkládám ke schválení. Děkuji. Děkujeme Nyní dostane slovo další zpravodajka a to je paní Lochbílerová, rovněž čtyři minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Zaručení lidských práv a podpora demokratických struktur, stejně jako boj proti korupci, to jsou zásadní požadavky těch, kteří v Tunisku, v Egyptě a v Jemenu vycházejí do ulic, a to míru milovně a chtějí mí, v míru dosáhnout změny proto aby lidé v Magrebu a v arabském světě mohli žít svobodně, mohli mít svobodné volby, mohli se svobodně účastnit budování společnosti a mohli mm, vyjadřovat svobodně svůj nástroj. A k podpoře demokracie Eh, má právě sloužit ten nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv. Mohli jsme v těchto oblastech jednat zatím pouze omezeně. Zatím jsou tam totiž ty uh, situace taková, že ti, kteří svobodně projevují svůj názor a mají ho jiný, jsou pronásledováni. Eh, komise již, jak jsme včera slyšeli, předložila detailní plány pro využívání nástroje tak, aby mohl být použít krátkodobě i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a aby přispěl k demokratické eh, transformaci, která nyní začala v Tunisku. Bylo by skvělé, kdybychom v budoucnu mohli pracovat na tom, abychom měli k dispozici model, který bude k dispozici v případech, že i v ostatních státech dojde k takovéto zásadní demokratické přeměně. Doufám, že parlamentní delegace, která byla vyslána do Um, Magrebu, že bude tento návrh komisí přijat. Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv je strukturován tak, že má podporovat ve společenských strukturách ty, kteří pracují na zlepšení situace lidských práv. Mohou to být vlády, mohou to být eh, mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv a nebo i jednotlivci lidé, kteří bojují za lidská práva, potřebují podporu. Celkově je to velice dobrá struktura právě proto, že podporuje, když to bude nutné, bez souhlasu příslušné vlády zahájit určité akce. Rozhodně to nevidím jako vněšování se do interních záležitostí. Eh, přirozenost lidských práv je právě eh, daná tím, že je možné chránit lidská práva před státem a chránit lidská práva jednotlivce. Samozřejmě je potřeba ty jednotlivé projekty, ale i cíle tohoto nástroje eh, prověřovat a neustále je kriticky hodnotit. Tento nástroj eh, byl dosud velice mladý a z toho důvodu nemá smysl zde nějak hodnotit tento nástroj, nemělo by to moc velkou vypovídající hodnotu. Ale je mnohem důležitější, důležitější abychom průběžně evaluovali. Celkově to musí vést k tomu, abychom e, zvýraznili význam jednotlivých opatření a musíme případně změnit naše cíle a pracovní metody v průběhu času. Všechny finanční nástroje by měly být komplementární a to je základním principem a proto do této skupiny spadá i tento nástroj pro financování. V praxi ale vždy vidíme, že i prostřednictvím malým finančním nástrojem můžeme financovat projekty, které jsou vázány na další finanční nástroje. No a tato otázka je zásadní i u lidských práv. Proto nesmíme souhlasit se snižováním prostředků na tyto malé nástroje a je potřeba zaručit, abychom nefinancovali záležitosti, které vlastně do tohoto nástroje nespadají. No a dále k aktům delegované pravomoci. Na těchto jsme se u všech finančních nástrojů zatím nezhodli. V mnoha oblastech politiky, jako je například životní prostředí nebo doprava, rozhodně není sporu o těch delegovaných aktech, ale v politice zahraniční je to velice sporná záležitost ale podle po Lisabonské smlouvě je velice důležité právě to, abychom jako parlament měli spolurozhodovací práva právě u strategických rozhodováních o finančních nástrojích v zahraniční politice. Děkuji. Děkuji paní Lohbílerové a slovo má paní Gál na čtyři minuty. Děkuji paní předsedající, pane komisaři, vážení poslanci. Všechno, co právě uvedla paní Lochbiller, moje spoluspravodajka. má velkou váhu a velký význam, když si uvědomíme, že v současnosti je mezinárodní situace velmi napjatá. Včera jsme vedli rozpravu o situaci v Egyptě a v Tunisku a ukázalo se, že velmi záleží na tom, kolik pozornosti věnujeme těmto finančním nástrojům pro podporu demokracie a lidských práv. Musíme si uvědomovat, eh, že tady jde o dopad na situaci v těchto zemích a je také důležité, aby náš parlament měl plnou demokratickou kontrolu nad využíváním těchto nástrojů. Loni v říjnu jsme se zabývali podstatou těchto návrhů a Dohodli jsme se na tom, že nám jde o to, jak podpořit eh, demokratické cíle, eh, pardon, síly a nevládní organizace v těchto zemích. Teď jsme se dostali ke druhému čtení a měli bychom využít eh, našich práv jako demokratický parlament. Víme, že hovoříme o finančních nástrojích. A to jsou otázky, které asi přibližně před rokem byly Eh, předmětem sporu mezi evropskými institucemi. Víme, že nyní jako parlament po Lisabonské smlouvy bychom měli mít eh, plnou možnost kontroly nad těmito nástroji a měli bychom těchto demokratických práv využívat. Jde o delegované akty, prostřednictvím nichž můžeme eh, vyvíjet vliv na využívání těchto nástrojů a ty jsou možné teprve od loňského prosince. Pravděpodobně v průběhu dohodovacího řízení my jako parlament budeme bojovat eh, za to, aby naše práva byla naplněna, práva na demokratickou kontrolu. A eh, říkám to proto, že to jsou otázky, které jsou pro nás všechny velmi relevantní. Jde tady o ochranu demokracie, podporu lidských práv, proto ten nástroj vlastně vznikl. Jde také o pomoc ženám a dětem, aby jejich práva byla zajištěna. Jde o boj proti mučení, nedůstojnému zacházení. Chceme tím bojovat proti trestu smrti. Chceme pomáhat obhájcům lidských práv, aby mohli i nadále plnit své, svou těžkou misi i v nesmírně obtížných podmínkách. Jde tedy o to, jak podpořit partnerské organizace, které kolikrát se potýkají Eh, s velmi nepříznivými podmínkami v těch zemích, o kterých hovoříme. To, je tedy, to jsou tedy důvody, proč my jako parlament bychom měli mít vliv na vytváření těchto strategických programů. A při přípravě budoucích plánů bychom eh, toho práva měli co nejvíce využívat. Musíme si také uvědomit, že eh, je potřeba přijmout řadu dalších kroků, v této souvislosti. Naposledy, když jsme hovořili o sedmiletém finančním výhledu, tak jsme byli požádáni o stanovisko, ale dnes máme díky Lisabonské smlouvě více kompetencí a měli bychom eh, jednat v duchu ustanovení této smlouvy a já doufám, že komise i rada si uvědomí, eh, že to všechno je důležité a eh, i v dohodovacím řízení. Děkujeme. Další řečník z řady zpravodajů je pan Scholz. Máte čtyři minuty paní předsedající, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Nástroj, finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi bude zásadně změněn. Půjde o 384 milionů eur, které chceme společně eh, vydat na spolupráci v oblasti vědy a akademických výměn, jako je Erasmus Muldur, ochrana kulturního dědictví a bilaterálních obchodních vztahů. Malé a středně velké podniky by měly být zohledněny obzvláště. Nové je, že tímto takzvaným nástrojem ICI plus můžou být um, financovány pouze projekty ve průmyslových zemích, které nespadají pod rozvojovou pomoc. Spadají pod to opatření a projekty, jako je například vysílání evropských studentů do, na vysoké školy v Africe nebo Latinské Americe. Právě v dnešní době, kdy Evropská unie eh, má stále vyšší zodpovědnost ve spolupráci s těmito zeměmi, musíme s těmito opatřeními počítat. V novém znění nařízení počítáme také s geografickým rozšířením a máme nové šance, kterých se musíme chopit. Jednoznačně se zde určuje, kdo, za co a za jakých podmínek dostane finanční podporu. V tomto nástroji je nové také, že je potřeba dbát při vysílání prostředků na to, že partnerské země musí dodržovat eh, základní práva a musí snižovat emise skleníkových plynů jako důležitý příspěvek v boji proti změnám klimatu. Rovněž důležité je dodržování zásad právního státu a důstojné práce. Tento dokument čeká druhé čtení. Rád bych zdůraznil, že je pro mě nezbytně nutné, abychom zaručili, aby při poskytování finanční pomoci byly dodržovány základní principy Evropské unie a abychom nedělali ústupky. Při podpoře rozvojových zemích musíme dále dbát na koherenci politik a tyto politiky musí být v souladu s opatřeními proti potravinové krizi. V prvním čtení jsme Eh, většinou rozhodli, že v ICI plus nebudou eh, věnovány prostředky na krátkodobou pomoc. Milé kolegyně, milí kolegové, nyní jdeme do druhého čtení ve zrychleném postupu, stejně jako u všech finančních eh, nástrojů ICI Plus má za sebou úspěšné kompromisní vyjednávání a je potřeba, abychom se shodli na všech důležitých obsahových otázkách. Dosud tomu tak bylo, zdá se ale otevřené zůstává, jak, eh, zůstan, jak eh, budeme v budoucnu zacházet s otázkami rozdělení moci, které vyplývají z Lisabonské smlouvy a týkají se eh, mezinárodní politiky a obchodní politiky. Jde nám o otázku demokracie v tzv. aktech přenesené pravomoci. Stejně tak jako parlament, i rada a komise mají různé názory a trvají na nich. O co tady vlastně jde? My chceme plnit naše povinnosti, chceme plnit naše úkoly, které chápeme, eh, že je máme vůči občanům. Chceme vidět, eh, jestli víceleté plánování Evropské služby pro vnější činnost a komise odpovídá duchu našich myšlenek. Eh, často jsme z komise dostávali jen prázdná slova. My jako parlament máme z Lisabonské smlouvy nové funkce eh, legislativců a požadujeme právo veta. Eh, předsedové výboru a předsedové skupin jsou si jisti, že budeme za tyto svá práva bojovat. Pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, dosavadní chování a jednání ukazuje, že všechny tři orgány Evropské unie zatím tyto zásady neuznávají. A proto dnes chceme energeticky požadovat právo na kontrolu, protože se komise musí řídit podle eh, předpisů ostatních institucí a ne podle vlastních sdělení. Děkujeme, pane Šolci. Eh, Gay Mitchell ještě není přítomen a proto přejdeme bezprostředně eh, k zástupci komise. Pan komisař Dehucht má slovo. Uh, Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já tady vlastně nahrazuji pana eh, Pibalkse, který je v zahraničí kvůli dlouho předem plánovanému eh, závazku. Jde o druhou a, proto tady nemůže být na této dlouho předem plánované diskusi o eh, druhé diskusi o finančních nástrojích. Já chci poděkovat zpravodajům, paní Lubile, paní Gál, panu Mečlovi a paní, panu Gerancovi. Spolupráce na těchto věcech byla velice dobrá, kromě tedy aktu eh, v přenesené pravomoci existuje velká blízkost názorů mezi všemi třemi institucemi. Eh, otázky, které zbývá dořešit, eh, nám tady zůstávají kvůli vlastně širším institucionálním vztahům na základě nové smlouvy. Ocitáme se ve složitém operativní a politické situaci, na určité křižovatce, kdy eh, naše partneři často nechápou, že tady jde vlastně o, že to zadrhává na interních věcech, které se dokážeme dořešit. Jde o nástroje, které mají podpořit celou řadu eh, cílů eh, politik EU, mimo jiné jde o obchodní politiku, jde o to, abychom zůstali relevantními od loňského října, kdy jsme o tom jednali, to zůstalo bez dohody v prvním čtení. Parlament čeká, že článek 290 smlouvy, kde se zakotvuje postup pro eh, aktiv přenesené pravomoci, bude aplikován na přijímání strategických dokumentů a víceletých akčních plánů. Ale v, prvním, eh, v postoji z prvního čtení Rada odmítla poznací návrhy parlamentu, které se týkaly aktu přenesené pravomoci. Je velice důležité, abychom se brzy dobrali dohody, zejména pro ICI plus a návrh pro doprovodná, doprovodná opatření pro sektor banánů, protože jinak komise nebude schopna provádět příslušné rozpočty. Konkrétně pro ICI plus myslím, že všichni se shodnou na tom, že tento nástroj byl navržen, abychom podpořili zájmy EU v průmyslových zemích, z nichž některé jsou klíčovými strategickými partnery, kteří na nás nebudou čekat, až budeme administrativně vzato připraveni. Protože ostatní eh, se perou o to, aby, se, eh, aby obsadili prázdná místa, která vytváříme eh, v energetice, jde také o podporu digitální agendy a podobně. Pokud je dobrá doprovodná opatření pro sektor banánů, mohu jedině zdůraznit, že podle komise je toto úzce propojeno s ženevskou dohodou, která ukončila náš nejdelší obchodní spor ve VTO a GATT, který trval téměř 20 let. Ta doprovodná opatření mají podpořit 10 zemí AKT, které vyvášejí banány eh, v jejich pokusech o eh, přizpůsobení se té snížené eh, zvýhodněné marži, která vyplývá z ženevské dohody. Má to obrovský význam tedy, abychom zachovali evropskou důvěryhodnost jakožto mezinárodního obchodního vyjednavače, tím, že dodržíme své závazky a v tomto případě to dlužíme především Eh, zemím a AKT, které jsou producenty banánů. Vezmeme-li širší kontext globálního obchodu a těžkosti, na které naraží některé země, které jsou vysoce závislé na příjmech z dovozu eh, jedné či několika málo komodit. Situace nalehavá. Já chápu znepokojení parlamentu, že chce být zapojen do strategických dokumentů a víceletého programování. Komise předložila návrhy, jak posílit přeskum ze strany parlamentu a navrhla i další kompromisní řešení. To ovšem nestačilo, respektive nezískalo to podporu v parlamentu a v radě. Eh, dnes eh, můžeme zopakovat závazek, který eh, vám sdělili Kathy a Andris loni v říjnu. Hledáme praktické řešení, snažíme se, aby Rada, Komise, Parlament se snažili o nějaký praktický výsledek, teď, teď ve druhém čtení. Snažíme se tady účelně dosahovat stanovených cílů. Eh, má to eh, rozpočtové, právní, politické a socioekonomické dopady. Lisabonská smlouva změnila systém kometologie a eh, předvedla nové pravomoci na Evropský parlament a tak založila pro EU nové, nové možnosti, nové struktury v oblasti vnější politiky, její lepší strukturovanost. Děkuji vám za pozornost a těším se na rozpravu. Děkujeme, pane komisaři. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Milé kolegyně, milí kolegové, jako první za skupinu promluví za EPP pan Ponga. Minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, Evropský parlament by se měl dnes vyjádřit, eh, sice po druhé, k tomuto nástroji pro um, podporu lidských práv a demokracie. Dotýká se to zejména uh, zemí AKP, které vyvážejí banány. Tato podpůrná opatření uh, povedou k odstranění přednostních uh, celních sazeb na základě dohody z Ženevy v roce 2009. Evropská unie eh, přislíbila pomoci těmto zemím AKP a poskytnout na tyto účely částku 190 milionů eur. V prvním čtení jsme pozměnili návrh komise a to jak eh, co se týče obsahu, tak jeho formy. A nyní tedy došlo k tomu, že je nutné projednat eh, tento návrh v druhém čtení. Rada odmítla, aby delegované akty se zaváděli i pro eh, víceletá, eh, víceleté strategické plány. Komise na to zareagovala rychle a to je nejdůležitější. Vysíláme tím také velmi silný politický signál těmto zemím AKP. Eh, Evropský parlament se postaral o to, aby těchto 190 milionů eur bylo co nejdříve uvolněno. Evropský parlament také musí bránit eh, svá práva, která má zakotvena v Lisabonské smlouvě. Nyní eh, je řada na radě. Evropská unie přislíbila pomoc státům AKP, je tedy potřeba, aby se všechny instituce zhostily své instituce, tak jak to udělal parlament. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane Ponka. Pane Ponka, eh, je na vás adresována otázka podle modré karty od pana kolegy. Já se chci zeptat, jestli vám došlo, že evropští daňoví poplatníci, zejména britští daňoví poplatníci, by mohli těch 190 milionů eur eh, zmrazit a to na neurčito. Napadlo vás to někdy, pane? Máte 30 vteřin, abyste odpověděl, prosím. Já vám děkuji, pane, za vaši otázku. Eh, mohu vám na to pouze říci, že existují určité mezinárodní dohody, ze kterých vyplývá, že Evropská unie eh, musí eh, dostat svým závazkům ve vztazích ke státům AKP. Ty vztahy jsou přednostní a já jsem si osobně nikdy nemyslel, mě napadlo, že by těch 110 milionů eur mohlo být zmrazeno. Děkuji vám a budeme pokračovat eh, s řečníky jménem politických skupin a nyní za mm, socialisté demokraty má slovo pan Tyrolian na jednu minutu. Děkuji vám. Paní předsedající, eh, pozice pozice, která dnes byla takto jednomyslně vyjadřena naším parlamentu, ukazuje, jak jsou eh, otázky spojené s kompetencemi důležité. Teď jde o eh, dohodu o banánech, o pomoc státům AKP, které banány vyvážejí. Eh, jde o to, aby tyto země mohly konečně získat přístup ke kompenzacím, které jim byly přislíbeny na základě Eh, dohody z Ženevy v roce 2009 a je potřeba, mm, abychom ještě jednou vyslovili svůj požadavek a abychom se vyslovili k této zaměření této strategii pro udělování zahraniční pomoci. Neměli bychom padnout eh, do pasti, eh, kterou nám nastražila Rada a komise. Musíme si uvědomit, že to jsou velmi důležité věci a vyplývá to jak z historie, tak také z Lisabonské smlouvy. Děkuji vám, pane Tyrolian. Pan Lamstorf a paní Brantner tady nejsou. A nyní za Evropské konzervativce a reformisty má slovo pan Deva na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Je od vás velice laskavé, že jste eh, urychlila tak mé vystoupení. Tato otázka má technické aspekty a také lidské aspekty týkající se například chudoby. V této společné rozpravě tedy bych nejprve rád sdělil radě, že náš parlament je tu od toho, aby monitoroval a prováděl kontrolu a zaručoval otevřenost, transparentnost a odpovědnost, pokud je o vynakládání prostředků daňových poplatníků v oblasti mezinárodního rozvoje. Pokud toto rada není schopna si uvědomit, uznat to a nedokáže uznat, že eh, aktiv přenesené pravomoci by měly procházet interní postup interně parlamentem, abychom skutečně měli právo parlamentního přeskumu, tak od čeho to vůbec jsme? Proč to vůbec jsme? Pokud není možná odpovědnost vůči voličům v našich volebních okrescích, vůči daným poplatníkům, eh, ohledně prostředků, které nám dávají k dispozici, dávají k dispozici komisi, aby je vynakládala na mezinárodní rozvoj a činí tak v dobré víře. Dále pokud je o sektor banánů, tomu se rovněž musíme věnovat. Tady daňový poplatník v obou případech tratí. Máme dohodu o volném obchodu a nyní máme zároveň odškodňovat producenty banánů. Vypadl mikrofon. Řečník byl přerušen. Děkujeme, ale překročil jste čas, říká předsedající. Budeme pokračovat. Paní Vergia není přítomná a proto slovo dostává za Evropu svobody a demokracie pan Dartmouth na minutu. Uh, there is a credible... Je tady uh, ospravedlnění, které zní důvěryhodně pro každý jeden ze těch čtyř uh, finančních nástrojů, které dnes, uh, o kterých dnes vedeme rozpravu v parlamentu. Ovšem, Eh, jejich společným, společným cílem je podpořit eh, politickou agendu a zahraničně politickou agendu Evropské komise. Komise přitom jasně uvedla se svojí obvyklou přesností a jasností, eh, tak pan komisař učinil, já mu za to děkuji. Takže nyní všichni dobře víme, kdo to zaplatí. Eh, budou to daňoví poplatníci, kteří jsou už tak tvrdě zasaženi a jako obvykle nepřiměřený eh, podíl zaplatí britští daňoví poplatníci. Náklady na tyto finanční nástroje eh, stále ještě nejsou známy. Takže opět tady se komise chová nezodpovědně, pokud je o peněžní prostředky druhých. A proto naš, náš poslanecký klub nepodpoří ani jeden návrh. Děkujeme. Je tu modrá karta od pana Leichtrida. Přijímáte to? Prosím, pane Leichtríde, máte 30 vteřin. Prosím vás, eh, pane kolego, mě napadlo, eh, eh, že neustále hovoříte o britském daňovém poplatníku a mě by zajímalo, jestli vidíte eh, sám sebe jako zástupce malé skupiny ve Velké Británii, anebo i trochu jako zástupce Evropské unie. Prosím, máte 30 vteřin. Uh, um, Mohu zareagovat? Já jsem zmínil jak evropského daňového poplatníka, tak britského daňového poplatníka ve svém vystoupení. Nicméně mě zvolili Britové, eh, nikdo jiný, jinde v Evropě, proto primárně svoji zodpovědnost eh, vnímám jako odpovědnost vůči britskému daňovému poplatníkovi, ale samozřejmě soucítím eh, s evropským daňovým poplatníkem, protože i v jiných zemích, mimo jiné v Rakousku, ve vaší zemi, která je čestným přispěvatelem, také lidé vkládají prostředky, které potom jsou marněny na budování těchto křehkých a zbytečných imperií. Děkujeme a nyní se vrátíme k seznamu řečníků a nyní za zelené promluví paní Brandnerová. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych eh, se ráda věnovala několika otázkám. Neprve bych se ráda dotkla pružnosti Eh, finančních nástrojů eh, v, eh, ve vnější oblasti, v oblasti vnějších vztahů. V uplynulých týdnech a měsících jsme všichni viděli, že dochází k celé řadě nepředvídatelných událostí, katastrof a v rozpočtu už nemáme prakticky žádné prostředky v rezervě, přitom nám zbývá ještě několik let. Máme jeden nástroj, který je flexibilní, to je nástroj pro stabilitu, který se pak používá často pro jiné účely, než pro které byl vytvořen. Myslím, že se můžeme shodnout na tom, že potřebujeme více flexibility u nástrojů zahraniční politiky, ale také musíme zdůraznit, že se to musí zároveň pojít s posíleným demokratickým přeskumem. E, myslím, že musíme také říci, pokud je o budoucnost těchto finančních nástrojů, pokud to má být vnesena větší pružnost, tak to, e, se to nesmí obejít bez té posílené, toho posíleného demokratického přeskumu, který žádáme. Dále, eh, pokud je o to, jak postupujeme vůči um, takzvaným křehkým státům. Včera jsme hovořili o rozvojové pomoci a konfliktech. Eh, země, které jsou zasaženy konfliktem, samozřejmě eh, nejtíže, nejhůře potírají chudobu. Máme také mise Evropské unie v některých těchto zemích, kde je obtížná křehká situace které tam působí, kromě těch našich finančních nástrojů. Já si myslím, že by bylo dobré zabývat se na tím, jak eh, toto koordinovat. Myslím si, že nedávné události v Africe nám také ukázaly, jak důležité je podporovat eh, demokracie a lidská práva a podle mého také rovnost a myslím si, že bychom v této věci měli být do budoucna ambicioznější, až budeme provádět eh, revize těchto struktur. Děkujeme paní Brantnerové a za nezařazené by měl promluvit pan Griffin. Před chvílí to ještě byl, ale teď už ho nevidím. Takže budeme pokračovat eh, v ostatních řečnicích a jako první promluví Elmar Brok. Máte minutu a půl, prosím. Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, myslím, že bychom si měli vyjasnit, že Evropa klade důraz na to, že máme dělat rozdíl mezi akty přenesené pravomoci a prováděcími akty. A parlament nemá plnit čistě eh, manažerské úlohy anebo provádět čistě jen projekty, ale legislativa nemůže být bodem, eh, kde nebudeme moci celá léta zasáhnout ve chvíli, kdy se něco děje proti vůli legislativce. No, ať už je zde právo na aktiv přenesené pravomoci, anebo ne, bychom měli mít právo rozhodnout, pokud podle rozhodnutí legislativce neodpovídá rozhodnutí duchu jeho myšlenky. Takže je jedno, jakou právní úpravu si vezmeme, je potřeba komisi a radu v těchto otázkách upomenout, abychom to rozumně vyřešili, protože jinak to povede k tomu, že v exekutivních otázkách budeme mít méně co říci. A rád bych reagoval také na to, co řekla paní Brantnerová. Parlament před léty prosadil nástroj pro podporu demokracie a lidských práv i mimo vládu, aby podporoval demokratické síly a společnost a občany. A dnes si všímáme, že proti naší vůli komise a Evropská služba pro vnější činnost tento nástroj nevyužívali, protože to je to zásadní, proč je v Africe v současné chvíli taková situace. A kvůli tomuto selhání je potřeba to nařízení změnit a změnit praxi. Děkuji. Děkujeme. Slovo nyní dostává paní Gomez. Na minutu, prosím. Mubarak pra já. Continuam a gritar os resistentes na Praça Tahrir e eu grito com ele. Mubarak, Mubaraku eh, je na čase odejít, to jsou slogany, které vyvolávají lidé na ulicích eh, v Káhyře eh, podobně jako v Tunisku a v jiných eh, arabských zemích Severní Africe, ukazují, že touží po lidských právech. To jsou věci, které jsou univerzální a platí všude. A ukazuje se, jak eh, se mýlili ti, kteří v zájmu stability chtěli podporovat diktatury. Musíme se postarat o to, abychom nepodporovali ty, kteří utlačují lidská práva. Měli bychom podporovat právní stát, demokracii, svobodné volby. A proto tento nástroj na podporu demokracie musí být flexibilnější, aby mohl reagovat na eh, nouzové situace, krizové situace. A potřebujeme také mít dostatečný parlamentní dohled. A proto tento parlament eh, tak pečlivě sleduje tyto mm, postup pro přijímání delegovaných aktů. Teď pan Migalsky. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, paní Gomez má pravdu, paní Lochbiller má naprostou pravdu, když říkají, že události v Egyptě a v Tunisku eh, měly být námi podpořeny. Eh, měli jsme si jich všimnout mnohem dříve podstatě to, o čem dnes diskutujeme, nám dává takové možnosti, protože to jsou finanční nástroje na podporu lidských práv a demokracie. A to bychom neustále eh, měli si uvědomovat, protože lidská práva jsou univerzální právo na život eh, v demokratickém státě, který dodržuje lidská práva, to je něco, co je naprosto eh, přirozené. Druhý nástroj, o kterém tady hovoříme, umožňuje poskytnutí pomoci bez toho, aby to bylo určeno úřadům těchto států. A to je nesmírně důležité. Naši pomoc potřebuje Bělorusko, Ukrajina, státy východního partnerství. A já si myslím, že tento nástroj by měl tedy být používán i v těchto zemích. Děkuji vám. A teď pan Tavares na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Hovoříme tady o souboru balíčků eh, pro financování rozvojové pomoci. Eh, Charles Gerens eh, hovořil o rozvojové pomoci a pak jsou tady další nástroje. Všechno to jsou velmi specifická opatření, která by mohla pomoci milionům lidí. A o tom by vlastně veškerá legislativa měla být, ale rada nechce provést proces spolurozhodování u těchto nástrojů eh, a právě do toho postupu by měly tyto finanční nástroje spadat. Rada eh, naprosto nesprávně vykládá Lisabonskou smlouvu, pravděpodobně eh, protože nechce spolupracovat s parlamentem na těchto otázkách a naprosto to odporuje článku 290 Lisabonské smlouvy o delegovaných aktech. Způsobuje to problémy řadě lidí v rozvojových zemích, například uprchlíkům v uprchlických táborech. A já si myslím, že je na čase požadovat, aby rada se přestala chovat tímto eh, způsobem a začala respektovat eh, postup pro přijímání delegovaných eh, aktů. Teď pan Stanov na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Samozřejmě souhlasím s tím, co tady zaznělo, je třeba potvrdit pravomoce parlamentu, které eh, se zakládají na smlouvy, ale zároveň musíme také rozšířit eh, naši kontrolu nejenom pokud je o aktiv přenesené pravomoci, o kterých nyní jednáme, které tu teď zmiňujeme. Musíme provádět také kontrolu ex post, protože jde o miliardy eur, které jsou vkládány do programu Jež, a tyto prostředky často nakonec skončí v kapsách diktátorů, zatímco v našich vlastních zemích eh, jsou miliony chudých, eh, které potřebujeme zaopatřit. Eh, je možné říci, že se využívají prostředky EU, abychom podpořili luxusní život diktátorů. musíme skutečně zavést přísné kontroly ohledně využívání těchto prostředků. Děkujeme, slovo má na minutu a půl paní Barbara Matéra. Děkuji vám, paní předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, je potřeba opět prosadit svou roli uvnitř i vně Evropské unie. Podpora lidských práv a základních práv tak, jak jsou v univerzálním prohlášení o lidských právech eh, z roku 1948 a stojí také eh, v chartě základních práv. To je samozřejmě součást naší sociální politiky i zahraniční politiky. Nařízení 1889 požaduje finanční eh, nástroj pro podporu demokracie a lidských práv ve světě. Tento nástroj musí být flexibilní, aby mohl zasáhnout podle situace. strategii vnější spolupráce a uplatňováním finančních nástrojů je možné zde mít určitý vliv. To znamená, že je potřeba eh, zasahovat co nejvíce efektivně a účinně a prosazovat tak zahraniční politiku Evropské unie. Nesmíme se ale zbavit zbavovat zodpovědnosti demokratickým orgánům, to znamená parlamentu, a proto požadujeme aktiv přenesené pravomoci, která právě bude odpovídat potřebám stáleho růstu. Děkujeme. Paní Matero, je zde modrá karta od pana Migalského. Přijímáte tu otázku? Dobře, pane Migalský, máte minu- půl minuty, prosím. No Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já bych se rád dotázal, zda paní Mater by mohla říci, zda by EPP byla ochotná poskytnout zvláštní podporu v oblasti demokracie a lidských práv na východě, na východ od Evropské unie, v Ukrajině, Bělorusku a dalších zemích východního partnerství. Děkuji. Assolutamente sì, il mio gruppo politico, il PPS... Absolutně ano. Moje skupina EPP se každý den zasazuje o to, aby byla dodržována lidská práva všude ve světě. Myslím si, že ohlasy kolegyň a kolegů, kteří jsou v této oblasti činí již déle a mnohem déle než já, již potvrdili, jakou politiku tento parlament pod provozuje. Já ještě jednou chci zdůraznit, že patřím k EPP a my jako EPP jsme přesvědčenými Evropany a jsme uh, přesvědčeni o práci tohoto parlamentu a jeho účinnosti ve světě. Děkujeme, nyní budeme pokračovat se znamu řečníků. Slovo má pan Howitt. Děkuji, paní předsedající. Já chci podpořit to, co zaznělo od ostatních kolegů ohledně parlamentního přeskumu na těmito nástroji u EIDHR, eh, e zejména chci poděkovat eh, komisi za strukturovanou spolupráci, která byla nastavena eh, také s obhajci lidských práv musí tady být také určitá ochrana osobních údajů. Eh, měli bychom takto pokračovat do budoucna. Eh, kritizuje se často, že že máme velice kvalitní, eh, kvalitní projekty, ale jsou dostatečně integrovány do jiných programů. Tím, že jsme není ustavili službu pro vnější činnost, se tato situace může napravit a měli bychom se ujistit, že tak, tak skutečně stane. Některé z těchto programů, které jsou nyní připravovány eh, lidmi s právním vzděláním, eh, to by mělo také pokračovat do budoucna, to by mohlo být ohroženo, tento obvyklý postup. Dále víme, co se nyní děje ve světě, eh, co se děje na severu Afriky víme, že budou, že budou stále rostoucí požadavky na budování demokracie institucí. Měli bychom nastavit nějaké pevné procento v tom nařízení, protože jinak budou vytěsněny projekty v oblasti lidských práv. Potřebujeme ovšem více prostředků a pokud o finanční výhled nesmíme dopustit nesmíme dopustit, aby toto nařízení zmizelo, protože dnes je potřeba ve světě více než kdy jindy. Děkuji a je na vás otázka s modrou kartou od pana Devy. Přijímáte ji, takže prosím, pane Devo, máte 30 vteřin. Bez mikrofonu. Eh, Dovoliteli, mám eh, pro vás otázku. Já si velice vážím eh, vašich znalostí v oblasti lidských práv a vaši, vaší činnosti v minulosti a moje otázka zní, co naše předpoklady ohledně eh, rovnosti, spravedlnosti eh, na základě křesťanské humanistické tradice v Evropě a šíření eh, těchto věcí do jiných kultur, které jsou založeny na jiných náboženstvích, vírách, přesvědčeních. Protože bychom neměli vystupovat jako někdo, kdo káže ostatním své neokoloniální představy. Děkuji. Máte 30 vteřin na svoji odpověď, prosím. 30 vteřin na takovýto dotaz, no, to je opravdu výzva. Ale myslím, že celá tato sněmovna by měla vědět, že svoboda myšlení a svoboda vyznání patří k základním lidským právům pro všechny národy, pro všechno náboženství, pro všechny země a všechny jednotlivce. Děkujeme. Slovo dostává pan Milcer na minutu. Děkuji, paní předsedající. Rozvojová pomoc má často velmi malý účinek a často je i škodlivá, protože často neřeší specifické problémy jednotlivých zemí. Často chybí trvalá udržitelnost a koordinace činností. Finanční nástroj Evropské unie, nevím, jestli na tom může něco změnit. Pochybuji o tom. Především tehdy, když se nezhodneme v Evropské unii. Když tedy malým zemědělcům v Africe Eh, dáváme prostředky, ale současně poskytujeme subvence na eh, jejich produkty, tak vyhazujeme prostředky z okna. Současně jsou zde velké eh, koncerny v Evropské unii a těm škodíme a škodíme také rozvojovým zemím. Čínské koncerny představují konkurenci naší klasické rozvojové spolupráci, ale i tam se nad tím musíme zamyslet zamyslet. Prostředky rozvojové pomoci současně musíme eh, vidět v souvislosti s problematikou uprchlíků. Děkuji. Děkuji panu Melcerovi. Nyní promluví pan Berman na minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající. Parlament nyní požaduje to, co běžně požadují ostatní parlamenty, tedy mít kontrolu nad eh, politikou v této oblasti. Myslím, že Lisabonská smlouva v tomto smyslu byla velkým pokrokem. A většina poslanců tohoto parlamentu zastává názor, že komise a rada nemají právo nám upírat ta práva, která nám náleží. My musíme mít vliv na vytváření politiky, hovoříme tady o strategických otázkách. A lidé v jiných zemích eh, ulicích požadují svobodu a my bychom je přitom měli podpořit. Víme, že demokracie se tady rodí velmi stěžka a my bychom rovněž měli požadovat maximum demokratické kontroly nad těmito nástroji. Na to mají právo také lidé v Káhyře a v jiných zemích. Teď pan Griffin na jednu minutu. Děkuji. Jedna mladá žena v mém volebním okrsku se mě zeptala, jako obvykle, poté, co odvedla své mladé děti do školy. Kdysi je tam vozila svým autem, ale teď už si nemůže dovolit eh, benzín a může si dovolit jít nakupovat jenom dvakrát týdně do levného supermarketu. Eh, nemá eh, moc velký výběr na snídaně, buď bude jíst ona nebo její děti. A tady na planetě Evropská unie se hovoří o finančních nástrojích, které podstatě znamenají vynaložení 1,1 miliardy eur na podporu demokracie a lidských práv, zejména v rozvojových zemích. Eh, tím se také eh, omezuje kontrola národních států eh, nad penězmi, které potom vyplýtvá Evropská komise. Je to mrhání penězi na Afriku, když ženy jako je Janice nemohou ani na, pořádně nakrmit své děti. Děkuji vám, pane Griffine. Budeme pokračovat. Teď je na řadě pan Kutaš na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Možná, že bych teď neměl hovořit o této spolupráci, ale je nutno říci, že kvůli římským smlouvám eh, je řada členských států, které mají dřívější kolonie o které třeba se starat. Ale Evropská unie je teď novým společenstvím, ve kterých se dbá na lidská práva a základní um, svobody. Bývalé kolonie jsou strategickými partnery Evropské unie a proto si myslím, že finanční nástroj pro podporu těchto zemí je důležitý. Je důležitý proto, abychom podpořili technickou, kulturní a sociální spolupráci. Podporuje to také bilaterální obchod, um, obchodními partnerstvími a tím, že podporujeme dialog mezi veřejnými a soukromými eh, nestátními zařízeními. Děkuji. Děkuji, pane Kutaši, a slovo má pan Leichtfried na minutu. Děkuji vám, paní předsedající. V našem bezprostředním eh, sousedství mizí diktátoři a to je dobře. A i když naši vysocí představitelé v Evropské unii nejsou ochotní anebo nejsou schopni podpořit ty, kteří bojují za demokracii a podržet je, je minimálně dobré, že když nemluvíme, alespoň pomáháme. A tuto pomoc spojujeme s našimi hodnotami. A to je zcela zásadní. Hovoříme o demokracii, o právním státu o ostatních e, zásadách. Myslím si, že když Evropská unie pomáhá, není důležitá jen ta pomoc, ale je důležité zprostředkovávat tyto hodnoty. A pokud tomu tak bude, je pro mě jasné, že tato pomoc bude řízena a kontrolována demokratickým parlamentem. Není možné, aby byla tato pomoc a e, tato činnost kontrolována byrokratickým aparátem. Ne, je potřeba, aby měl Evropský parlament konečné rozhodnutí. Děkuji, pane Leichtriede. A nyní se dostáváme k procesu Catch the Eye. A jako první dostává slovo paní Basesku. Prosím na minutu. Děkuji, paní předsedající. Parlament by měl by mít rovné postavení vůči komisi a radě a měl by mít možnost kontrolovat přijímání strategických aktů, na základě nichž jsou využívány finanční prostředky na rozvojovou spolupráci. Evropská unie by současně měla projevit flexibilitu tak, aby eh, tyto mechanismy fungovaly rychle a flexibilně, abychom mohli podpořit spolupráci s těmito rozvojovými zeměmi. Měli bychom mít pragmatický přístup eh, k těmto zemím a je potřeba využívat tyto finanční nástroje v zemích, jako je Turkmenistán, Irák a další tak, aby to pomohlo získávání energetických zdrojů, tedy ropy a zemního plynu, například pro plynovod Nabuko. Chtěla bych upozornit na dohodu, kterou rumunský prezident podepsal s Turkmenistánem o přepravě ropy a zemního plynu. A víme, že v rámci této dohody dojde také k přenosu technologií a know-how. A kromě toho bude Rumunsko investovat do stabilizace v Iráku. E, velik del sredstev, ki nám jich dajejo. Děkuji. Paní předsedající, e, dostáváme mnoho prostředků e, v rámci, máme hodně finančních prostředků umístěných do těch finančních nástrojů, finančních nástrojů pro země třetího světa. Někde jsou ty prostředky směřovány do nakonec do podniků či monopolních podniků v našich eh, domovských státech. Myslím si, že eh, základní část finančních nástrojů, nebo základním smyslem finančních nástrojů eh, by mělo být vynakládání prostředků podle plánu rozvoje, které jsme se rozhodli podpořit. Mnoho řečníků tady zmiňovalo, že často financujeme diktatury, a režimy, které jsou cokoliv jiné demokratické. Když eh, hovoříme o rozvojové pomoci, pro ty nejchudší země, tady musíme otevírat možnosti pro jejich moderní rozvoj. Děkuji mnohokrát, pane Weigle. A nyní se, se vracíme ke komisi a za, za komisi obruví, o, obdrží slovo pan komisař. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. Já jsem bedlivě vyslechl eh, vaše vystoupení. Komise doufá, že se nám podaří nalézt řešení u těchto finančních nástrojů. Měli bychom být schopni je provádět, eh, protože Eh, naše vnější vztahy by neměly být rukojmím spory mezi institucemi. My eh, musíme si zachovat důvěryhodnost vůči vnějšímu světu, protože bychom mohli přijít o vliv ve světě. Komise je připravena spolupracovat na hledání vhodného řešení se všemi institucemi, jak se to týká. U těchto současných nástrojů, které by měly platit do roku 2013, tedy po další tři roky, Eh, se zvažuje přijetí víceletých strategických eh, materiálů, které by měly popsat, jakým eh, způsobem by tyto prostředky měly být vynakládány. To podléhá postupu komitologie a jako takové by to nemělo probíhat formou závazných legislativních aktů. To současný postup bude využíván ještě v příštích dvou letech těch strategických materiálů, které na tom základě budou připravovány, už zbývá jenom několik málo. Já si, my si myslíme, že Změny, které požaduje parlament, by trvaly příliš dlouho, mohly by narušit eh, zahraniční eh, spolupráci Evropské unie. Eh, Evropský parlament jež má dostatečnou kontrolu, Evropská komise je připravena přiznat nová práva k demokratické kontroly u těchto nástrojů. Samozřejmě se ještě těžko předvídá, jak přesně budou vypadat, protože to eh, všechno musí ještě podléhat konsultaci se všemi zainteresovanými stranami. Pokud kritéria v eh, článku 290 Lisabonské smlouvy budou splněna, tak je možné se uchýlit eh, k tomu k těmto delegovaným aktům u nových nástrojů, ale komise něco takového zatím ještě nepředpokládá. Děkujeme, pane komisaři. Nyní dostanou slovo ještě jednou zpravodajové a jako první pan Görens, prosím dvě minuty. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům, kteří vystoupili v debatě o těchto finančních nástrojích, zejména těm, eh, kteří se vyjádřili ke zprávě, kterou jsem na dnešní den předlo- dnes předložil já. Já myslím, že Elmar Brock velmi vhodným způsobem vyjádřil to, o co nám jde, že vůbec eh, Eh, nechceme eh, jít s prosíkem pokaždé, kdy eh, má exekutiva provádět základní dohody, které předtím parlament schválil a že chceme mít kontrolu nad tím, jak se je to prováděno. A chceme nalézt rozumné řešení, které budeme moci které nám umožní sledovat provádění těchto strategických kroků. O nic jiného nám nejde. A několik slov ještě mi dovolte k těm, kteří eh, se kriticky vyjadřovali k rozvojové pomoci, kterou poskytujeme těmto zemím, eh, kteří zdůrazňují, že jde o prostředky daňových eh, poplatníků, kteří by asi nechtěli podpořit tyto rozvojové zemi. Já si myslím, že daňoví poplatníci přispívají do rozpočtu a rozpočet je využíván solidárně na různé účely. A rozpočet nám umožňuje tedy vynakládat tyto prostředky na eh, účely, které my schválíme a nám jde o podporu zejména lidských práv a demokracie a na to jsme vyčlenili dané prostředky z rozpočtu. Když se podíváme na programy rozvojové pomoci Organizace spojených národů, tak si uvědomíme, že ti, kteří dělají více v oblasti zahraniční pomoci, jsou také ti, kteří vynakládají více na eh, solidaritu i uvnitř svých zemí, takže to není v protikladu vynakládat peníze na solidaritu eh, mimo svou zemi nebo na solidaritu uvnitř své země. Pokud nebudeme vynakládat eh, prostředky našim zahraničním partnerům tak se to projeví i u nás doma a já bych vás odkázal na statistiky OSN v tomto smyslu. Děkuji Chelsea Gerencovi a teď paní Lochbiller na dvě minuty. Děkuji paní předsedající. Myslím, eh, že k těm aktům přenesené pravomoci se v diskuzi ukázalo, proč o to jako parlament stojíme. Nechceme žádný mikromanagement, ale chceme být zodpovědní a informovaní a chceme mm, mít možnost s tímto nástrojem takto zacházet. A to znamená, že pokud dojde k nějakým chybám, měli bychom na ně mít možnost flexibilně reagovat. No a když hovoříme o postoji a pozici parlamentu směrem ven, to znamená o vztahu k organizacím pro lidská práva, kterých se to může týkat, je potřeba hovořit o tom, že když nedojdeme ke schodě, nebudou moci být některé projekty implementovány. Ale my potřebujeme pochopení a souhlas s postojem parlamentu. E, není tomu tedy tak, že by parlament jako takový nebyl pochopen. Ráda bych řekla následující věci. Kritizováno zde bylo, že zde v parlamentu za lidská práva a demokracii utrácíme příliš mnoho prostředků, ale já musím konstatovat pravý opak. Pokud budeme mít tento nástroj pro demokracii a lidská práva a podíváme se na něj, existuje už od roku 2004, je potřeba říci, že se nám s poměrně malými prostředky podařilo mnohého dosáhnout. Samozřejmě se na to nesmíme dívat paušálně, ale podívat se konkrétně na ty projekty a na jejich výsledky. A jen v jednotlivých případech eh, bylo možné, nebylo možné projekty eh, nadále uvádět v praxi. Pokud chceme zaručit základní hodnoty Evropské unie a tedy, že budou moci lidé eh, žít svobodně a bez strachu a bez chudoby, je potřeba tento nástroj použít. Myslím si, že tento nástroj úspěšně doplňuje politiku, kterou provozujeme když to požadujeme na ostatních státech. Takže ještě jednou chci říci, nejde o m, mm, příliš prostředků, naopak potřebujeme ještě výraznější finanční podporu. Děkujeme paní Lohbílerové a slovo má paní Gál na dvě minuty, prosím. Děkuji. Ráda bych poděkovala všem kolegům a panu komisaři za vše, co řekli. děkuji také za podporu kolegů, kterou mi vyjádřili. Pan Brok zcela jasně řekl, že musíme rozlišovat mezi výkonnými úlohami a legislativními úlohami a že bychom je neměli směšovat. Ale jak zpravodajové, tak poslanci řekli, že parlament musí mít i přesto možnost mít možnost spolu rozhodovat o strategiích proto, aby jejich implementace mohla být efektivní a aby prostředky byly použity na těch místech, kde jsou opravdu nejpotřebnější. No a k tomu použití finančních nástrojů a k těm poznámkám, které zde zazněly, nemyslím si, že daňový poplatník spochybňuje důležitost těchto finančních nástrojů. Jde totiž o ochranu lidských práv a nebo o ochranu života dokonce. Myslím si, že všichni daňoví poplatníci by právě z těchto důvodů tyto finanční nástroje podpořili. Jsem přesvědčena o tom, že Evropský parlament Lisabonskou smlouvou získal nové kompetence a z toho důvodu bychom měli velikou radost, kdyby Rada a Komise byly otevřeni k nějakému novému, opravdu dobrému kompromisu. Je to totiž v zájmu nás všech, je v zájmu nás všech, aby tyto finanční nástroje fungovaly efektivně a mohly být efektivně používány. K tomu ale potřebujeme spolupráci všech tří velkých orgánů. Děkuji. Děkujeme, slovo má pan Mitchell. Prosím na úvodní i závěrečné prohlášení. Děkuji, pane, paní předsedající. Ano, předpokládám, že dostanu trošku času navíc, za to, že jsem se sem bohužel nestihl kvůli dopravě dostat včas. E, nejprve k tomu, že kolega kritizoval britského kolegu ohledně e, demokracie a lidských práv a e, financování těchto věcí. Pokud demokracie a lidská práva fungují v našich členských státech, kde by fungovaly respektive, tak by potom Eh, děti nemusely chodit eh, do škol poté, co k snídaně měli chleba s džemem. Takové reály v Británii i v řadě jiných členských států a eh, určitě na těch dočených členských státech, aby tu situaci řešili. A nejde pouze o demokracie a lidská práva. Máme 22 tisíc dětí, které každý den umírají Dobrá zpráva je ta, že to bývalo 34 tisíc. Podařilo se to snížit na 22 tisíc právě kvůli demokracii, lidským právům a podobným finančním nástrojům, které EU schválila. Takže asi bychom neměli poštvávat eh, občany eh, jenom kvůli tomu, že někdo prostě k snídaně musí mít eh, chleba a marmeládu. Já, chleba s marmeládou, to mě také mrzí, ale situace je prostě taková. A pokud jde o ty aktiv přenesené působnosti, a implementaci. Já jsem navrhoval a navrhuji, abychom se pevně přidrželi výsledku z prvního čtení v parlamentu a znovu jsme předložili všechny poznací návrhy, které rada nepřijala. Jde tady ovšem o principiální otázku, která je klíčová pro budoucí povahu meziinstitucionálních vztahů v oblasti vnějších eh, vnější činnosti. Poznací návrhy, které předložil parlament, eh, se nedotýkají eh, obsahové stránky Eh, těchto nástrojů, ale úlohy parlamentu při praktickém prosazování práva. Cílem je chrátit, chránit demokratické výsady eh, a pravomoci Evropského parlamentu, tak jak jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě. Jakožto eh, spolu zákonodárce musíme být možnost rovnoceně s radou kontrolovat, vykonat kontrolu nad prováděním strategických výkonných rozhodnutí v oblasti rozvojové pomoci a to, jak je vynakládána, kolik, kde, jak Eh, z taktického hlediska tyto poznací návrhy zajišťují, aby některé návrhy rozhodnutí eh, předkládané komisí eh, měly povahu, byly uznány jakožto aktiv přenesené povinnosti podle článku 290 Lisabonské smlouvy. Potom by um, oba, um, oba uh, legislativní orgány měly rovnocené postavení. Uh, měl by možnost se vyjadřovat k návrhům, které podle nich nejsou v souladu se zákonem že to by se mělo stahovat i na e, programy Komise pro evropskou rozvojovou pomoc. Mimochodem, tady nemají to nějaké mikrořízení nebo jednotlivé projekty či programy, e, jak se někde tvrdí. Jde pouze o to, aby zákonodárce měl kontrolu nad strategickými rozhodnutími ohledně vyčlenování prostředků na sektorové priority. Všechny pozněvací návrhy byly již obsaženy e, ve stanovisku parlamentu z prvního čtení, které bylo přijato velkou většinou v plánu 21. října loňského roku. Eh, ale rada zcela odmítla všechny poznávací návrhy týkající se eh, demokratického přeskumu a aktu přenesené působnosti a nenavrhla žádné alternativní řešení, které by vyhovělo očekávání parlamentu. Je nešťastné, že za celé ty měsíce, už uplynul prakticky rok od eh, první eh, diskuse o tomto tématu eh, v, ve výboru, že od te, za celou tu dobu eh, jednání mezi mi nijak nepokročila. Já mohu ujistit tuto sněmovnu, že jsme se skutečně maximálně snažili v jednáních s radou a s komisí v jednání, která byla započata v roce, eh, tedy v únoru 2010, vedli jsme několik trialogů eh, na technické úrovni a tak dále. Týkalo se to jednak toho sporného tématu a k to přenesené působnosti a tady bohužel nedošlo k žádnému zbížení stanovisek. Až koncem loňského roku vyjednavači komise vystoupili s kompromisním návrhem, parlament okamžitě zareagoval s protinávrhem, eh, ale vůbec se to nepromítlo do postoje rady pokud víme, vlastně vůbec to nebylo formálně předáno členským státům zasedajícím v radě. E, navzdory e, tvrdému postoji rady, který sdílí i komise, čehož lituji, protože komise není e, v, jak se v konceptuální v ústavní pozici tak činit, z právního hlediska jsou argumenty parlamentu naprosto platné. Strategické dokumenty, například ten víceletý plán program k ICI, zcela splní kritéria pro aktiv přenesené působnosti. Eh, kritériem zmiňovaným v článku 290 eh, tato kritéria, respektive jsou povinná. A pokud jsou naplněna, tak potom rada i parlament musí mít právo veta. Tady to nemůže být předmětem žádného politického eh, dohadování či nějakých zvláštních ujednání. Je to prostě povinnost, která vyplývá jasně ze smlouvy. Naše konference předsedů již dvakrát rozhodla, naposledy to bylo začátkem tohoto měsíce, že veškerá témata, o kterých se Eh, jedna že bychom měli tady, eh, pokud je o volbu priorit, cílů, rozhodování o vyčlení finančních prostředků eh, v širším kontextu, toto musí být považováno za aktiv přenesené působnosti. Kromě toho zprávodové v ENTA a FETu pověření finančními nástroji pro průmyslové země, pro demokracie a lidská práva přijali stejný přístup a uplatňovali stejný přístup jako já. Všechny poznací návrhy týkající se aktu přenesené působnosti z prvního čtení musí být znovu předloženy naše stanovisko je jasné a zcela v souhlase s mandátem, který nám dala konference předsedů, eh, rozhodně, nech, rozhodně nedopustíme, abychom byli ignorováni jakožto spolu zákonodárce. A to v zájmu eh, procedurálních aspektů, ale také eh, příjemců těchto finančních nástrojů. Parlament by mohl daleko efektivněji zahrávat svoji kontrolní roli, tak jak je nadefinovaná ve smlouvě v oblasti rozvoje spolupráce EU. Jde o cíl snižování a nakonec vymícení chudoby. Jak jsem řekla, 22 tisíc dětí každý den ve světě nemusí umírat, nemusí a my žádáme, abychom mohli do těchto věcí hovořit a měli právo kontroly. Děkujeme, pane Micheli, dostali jste víc řečnické doby než eh, obyčejný zpravodaj, ale zhadoval jste eh, úvodní i závěrečné prohlášení. Je zde modrá karta od pana Devy. Přijímáte tu modrou kartu, takže máte 30 vteřin, prosím. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat pana poslance Michela, jestli se mnou souhlasí, že v roce 2005 se parlament vzdal 14 oblastí pro spolurozhodování o těchto finančních nástrojích a že teď se vlastně snaží získat tyto pravomoce zpátky, protože jsme tehdy přišli eh, schopnost kontroly komise, ale přišli jsme také o transparentnost. A proto se ptám pana Mičela, Paní předsedkyně přerušuje. Máte pouze 30 sekund eh, na otázku a pan Mičel má 30 sekund na odpověď. Já souhlasím s panem Devou, že jsme se vzdali části našich eh, práv. Já jsem tehdy byl zpravodajem pro nástroje pro rozvojovou pomoc a dva půl roku nám trvalo, než jsme něco takového byli schopni schválit. A proto, že jsme se nechtěli zdát některých základních práv parlamentu, potom jsme se museli uchylit ke kompromisu. Musíme si uvědomit, že výsledkem bylo uzavření meziinstitucionální dohody mezi komisí, radou a parlamentem, kde jsme se rozhodli, že náš eh, výbor pro rozvojovou pomoc eh, bude mít eh, pravomoce kontrolovat eh, nástroje, které se využívají pro rozvojovou pomoc. Děkuji vám a teď jako poslední v této debatě dostane slovo pan Scholz na dvě minuty. Děkuji paní předsedající. Ano, pane de Guchte, máte naprostou pravdu. Venku ten spor nechápou. Proč se nemůžeme zhodnout s radou, ale rada vůbec není přítomna a to je mi líto protože to nedává příliš naděje na závěr druhého čtení. Takže z toho důvodu je potřeba si klást otázku, proč je, není dodržován normální princip a právo, který stojí ve smlouvě. A já si myslím, a pan Brok to také potvrdil, že jde zcela konkrétně pouze o naše možnosti spolurozhodování. Možná bych měl uvést jeden případ, příklad. Ve víceletém plánování komise na nástroj ICI se jako referenční dokument eh, nepoužívá změněné nařízení, ale původní dokument pro strategii Global Europe. A tam se používá zastaralý dokument a objevuje se stejný problém jako dříve, protože cílem víceletého plánování je eh, prosazování evropských hospodářských zájmů a mělo by jít o zabránění penetraci určitých podniků na trhy Evropské unie. Takže chci zdůraznit, že tam nejsou eh, plánovány odpovídající prostředky, ale my plánujeme nástroj pro spolupráci, nějaký moderní nástroj a ne dohledovou zbraň. A ještě jednu věc. Pro nás země z e, Jižní Asie nejsou juniorskými partnery, ne. Nástroj by se měl týkat pouze přístupu na trh a zásob zemního plynu, které se tam nacházejí. A vývoj v Magrebu a v Africe ukazují, že musíme myslet ve větších souvislostech. Doufám v budoucnost nového nástroje a doufám, že tento nástroj eh, se uplatní i při výměně zkušeností mezi Evropskou unii a třetími státy a přispěje k procesům demokratizace a trvale udržitelnému rozvoji v zájmu občanů. Děkuji. Děkuji panu Šolcovi, vážené kolegyně, vážení kolegové, společná rozprava tím končí a hlasovat budeme dnes v 11 hodin 30 minut.